Takže zahájíme naše zasedání. a vás vidím, pan Lightry se usadil a za ním přišla všechna média. Takže prosím nejprve o eh, oznámení předsedy. Vítám v našem středu uh, s skupinu návštěvníků z oblasti Hanovru, pana Meissnera. Takže vřele vás vítám mezi námi. Doufám, že shledáte vaši návštěvu v Evropském parlamentu eh, podnětnou a zajímavou. Doufám, že se vám to bude líbit. Další oznámení, pokud dovolíte. Dnes je poslední den, kdy moje, pro mě bude pracovat moje asistentka Julie, bude nadále pracovat pro eh, Evropskou eh, asociaci pro nákladní železniční dopravu. Byla pro mě eh, skutečně oporou, skutečným pilířem v mé práci. Takže i sekretariát se připojuje k eh, mým slovům díkům. Děkuji, Ilie, děkuji za všechnu dosavadní práci. Zasedání koordinátorů z 20. a 17. března, dne 1. 20. února, přesun k železnicím, napsali jsme na ITRE, aby zohlednili připomínky, které máme od zelených této věci a pak také kontrol, eh, výbor pro kontrolu rozpočtu, aby věděli, jaký, jaký je náš názor ke komitologii. Bereme na vědomí newsletter příslušný 617 a v bodě různé pak koordinátoři řekli, že se vrátí k otázce hodnocení dopadů po hlasování o live treadově zprávě. A pak včerejší zasedání koordinátorů, tam eh, nebyly alokovány žádné zprávy. Nechá se to na nový parlament po, po volbách. A koordinátoři doporučili, aby byla schválena korigenda předchozí legislativě, to znamená společná eh, pravidla přístupu ke službám. Dále, pokud jde o studie, máme zde ještě k dispozici nějaké prostředky. Niels, který s námi pracoval, za to odpovídá. Aby měl co dělat v létě, tak jsme mu dali tři zprávy. Trendy v dopravě, důvody modálního posunu a e, přeprava k a z evropských přístavů. Dále John Dunn nám představil e, náklady na absenci Evropy v evropských opatřeních v případě dopravy. Byla to předběžná zpráva, kterou koordinátoři obdrželi. A u komitologie tam jsme vzali v potaz poslední newslettery a v bodě různé jsme hovořili o něčem, co nastolili zelení, o tom turínském tunelu, financování a transparentnost. A dohoda byla taková, že předseda napíše komisaři Kalasovi s žádostí o vysvětlení, pokud jde o e, ten tunel Lyon-Turín. Je tu ústní otázka, ale bez ohledu na to, napíšeme komisaři. To, tolik zpráva z zasedání koordinátorů. Jsou k tomu nějaké dotazy? Pakliže ne, pak můžeme přejít k hlasování. Dnes v 11. Tady bude pan Kalas ohledně tedy v 11 hodin eh, seznámí nás výsledky jednání rady. Je to všem jasné? Pro, uděláme si prověrku hlasovacího zařízení. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. systém funguje. Mám připomínat nová pravidla. Závěrečné hlasování je jmenovité hlasování. Vzhledem ke změně pravidel parlamentu vaše jména budou zaznamenaná. Nemusíte dělat nic, udělá to ten stroj za vás, jenom abyste to věděli. Takže pustíme se do toho první. To je dohoda s radou a komisí týkající se návrhu směrnice o námořní zařízení a odvolání směrnice 96-98. Spravodaj Dominik Rike. Jed, je to jednotné hlasování rovnou. Ke strojům hlasujeme, čili závěrečné hlasování. Všichni hlasovali. Konec. Schváleno. Dva proti. Takže blahopřejeme. Další je schválení dohody s um, radou a komisí týkající se návrhu nařízení o víceletém financování ohledně financování um, Evropské eh, námořní agentury pro námořní bezpečnost v oblasti znečištění z plavidel a zhlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 30 pro 5, proti 1 se zdržel, to je schváleno. Blahopřejeme vašemu týmu. Třetí je návrh nařízení, tady je to být schválení dohody s radou a je to Týká se to komunitární flotilové kapacity na podporu vnitrozemské eh, lodní dopravy. Je to Corin Wortman Call. Hlasujeme. Všichni hlasovali konec hlasování. 32 proti 2 se zdrželi. Čili schváleno. Blahopřejeme Corin, a jejímu týmu. to další už nebude tak jednoduché. Máme hlasovací seznam týkající se zprávy o návrhu směrnice, která tedy stanoví podmínky pro některá eh, vozidla, maximální rozměry, přípustné rozměry, maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz pro tato vozidla. Takže pan Leichtrit je zpravodajem Uh, it'll be helpful if the camera could just move a little bit, then I can see the PPE. Much that I would like to ignore the PPE. Já bych nejradši ignoroval EPP, ale nemohu, uh, takže, protože Matěj by jistě se ohradil, takže je lépe, abych na ně viděl. 49, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 1, pro, proti Schváleno. Čtrnáct a 133. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 132. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 2 pro. Proti? Drželi se schváleno. Další stránka, respektive stránka 11. Sto sedmdesát dva, kde pro, proti, zdrželi se. Prověříme 172, prosím hlasujeme. EKR má jeden hlas navíc. Konec hlasování. 15 pro 18 proti, čili zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, prověříme to také, hlasujeme k 171. Všichni hlasovali, konec hlasování, zamítá se. 182 pro, proti, zdrželi se. Prověříme i 182, ale myslím, že je to stejná většina. Hlasujeme. Konec hlasování. O, konec. Zamítnuto. 175, 181 pro. Proti. Drželi se, zamítá se. Kompromis 3 pro. Chcete to prověřit? No dobře. Takže 181 prověřujeme, hlasujeme. Všichni hlasovali, konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Devane, 19, aspoň podle mě, společně s 21, 27, 31, 341 a 8. To je blok. Pro. Proti. Drželi se. Prověř, prověříme, hlasujeme. Všichni hlasovali, konec hlasování. Zamítá se. 202 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Dále. 22168 pro, proti, drželi se, zamítá se. 226 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 226, hlasujeme. Všichni hlasovali, konec hlasování. Zamítá se 220, 238 pro. Proti. Takže se zamítá se 223 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se 224 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 222 pro 222 padá údajně. Ty další tři odpadají. Takže kompromis 4. Pro, proti, drželi se. Schváleno. to označení stránek je jiné. 237 každopádně. 237 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 237. Myslím, že schváleno. Everybody voted. Vote is closed. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schválena. E, teďko 239 e, pro, proti, zdrželi se, ověřujeme 239, myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověřujeme. Všichni jste hlasovali, končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato? Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 328, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto, ověříme. Takže 328 ověřujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Ano, jsem pravdu. 330 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 329 odpadá. 331 o výmaz pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro. Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 337 pro, proti, zdrželi se, přijato. 338 a 339 jsou stejné. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověřujeme 338 a 339. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. 345 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 342 a 344 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 343. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 346 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Pro. Proti. Zdrželi se. E, přijato. 346. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Teď eh, přecházíme k úvodnímu ustanovením 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51 pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 53 pro, proti, zdrželi se, přijato, 1 pro, proti, zdrželi se, ověříme jedna, pro, eh, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme prosím 56. Zahajuji hlasování, myslím, že to bylo přijato. Končím hlasování, ano, opravdu. 57. Padesát sedm, pokud se to spojí eh, s padesát šestkou pro, proti. Zdrželi se, ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování, zamítnuto. 58 eh, pro, proti, zdrželi se, ověříme i tento pozměňovací návrh, zahají hlasování, všichni jste hlasovali, končím hlasování. Přijato. Dva, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 60, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 64, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 61, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 69 bude další. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 69. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7 ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 70 odpadá, 71 též odpadá. Vždycky to přinesou uprostřed hlasování. 72 pana Beňona pro, proti zdrželi se přijato. 4, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 e, pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, ověříme 112. Zahajuji hlasování, řekl bych, že to bylo zamítnuto. Tak mám aspoň možnost si vymáchat ša- pitlík eh, s čajem. Končím hlasování. Přijato. Omít, omlouvá se pan předseda zamítnuto. 114, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 9, eh, zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 116, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se přijato. 121, to je v kombinaci pro, proti, zdrželi se, ověříme, prosím, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 122 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, ověříme 125, prosím, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 126 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 127 zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 128 nepřípustný, takže už přecházíme k závěrečnému hlasování které zahajuji. Je to samozřejmě jmenovité hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 35 pro, 4 proti, 2 se zdrželi schváleno a přecházíme k legislativnímu usmanovení. Než začneme tleskat, takže zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. 35 pro, 4 e, eh, proti, 2 eh, se zdrželi, takže teď můžete tleskat, přejete, přejete si, nebo můžete prostě dělat, co chcete. Pan, pan Leichfried. Pane předsedo, vážení kolegové, já vás nechci příliš dlouho obtěžovat. Já bych rád pouze zmínil tolik, že eh, chci poděkovat zvláště pak stínovým zpravodajům, ale vlastně všem, kdo se připojili k vypracování kompromisu a přijali je i těm, kteří tak neučinili, protože vlastně to vzniklo z toho zmatku, který, s kterým přišla komise, ty, tak my jsme s tím měli pak těžkou práci a myslím si, že nakonec pro všechno jsme našli dobré řešení, byť to nebylo těžké, ale povedlo se to. Děkuji vám, myslím si, že to je v skutku velmi dobrý výsledek. Dobře, děkuji vám, pane Lightfriede a stínovým zpravodajům za jejich úsilí. Teď si jenom ověříme, zda je tady eh, ta eh, evropská EBA eh, kvůli iniciativě o obligacích na projekty, projektových obligacích. Můžeme tedy mezi tím eh, nainstalovat pořadu potřebný systém, takže okamžik, ano. Kolegové, pokud ještě máte nějaká interview, prosím, abyste je prováděli venku, nebo pokud máte jakákoliv jiná setkání, tak rovněž, abyste se jim věnovali venku. Dalším bodem pořadu jednání je prezentace komise a e- Evropské investiční banky ohledně Evrop, iniciativy evropských eh, projektových eh, dluhopisů v rámci eh, iniciativy tedy v rámci 2020. Komise měla představit průběžnou zprávu, abychom vyhodnotili pilotní zprávu, pilot, pilotní iniciativu této iniciativy projektových bondů. 20. Ří, 20. února bylo rozhodnuto, že přizveme komisi a EIB, aby představili tuto zprávu výboru pro dopravu. A to je to, co nás dnes čeká. Máme dva řečníky. Pan Kasony, který vede financování eh, politik pro klimatické infrastruktury a Euratom, tedy to je jednotka, to, která, eh, to mít napsáno na dveřích, to je opravdu pořádný nápis. A pak pan Murphy, které vede nové produkty a zvláštní eh, transakce infrastrukturní divize EIB. Jak jsem říkal, 10 až 15 minut může připadnout na každého. Rozhodli jste se, kdo z vás eh, dostane slovo jako první. Komise dostane slovo jako první. Komise dostane slovo jako první, takže pane Kasony, prosím. Děkuji. Děkuji výboru za to, že jste nás přizvali k této prezentaci. Víme, že výbor TRAN se značnou měrou přispěl k prosazování iniciativy projektových bondů. Já bych řekl následující. Pokud je o komisi, tak eh, dluhopisy projektové jsou součástí naší eh, politiky, která se snaží víc s potřebám financování v ní, kdy doprava je jedna z klíčových oblastí, kde jsou investiční mezery, které je potřeba překlenout. A abych uvedl obecný kontext, před rokem vydala komise zelenou knihu o dlouhodobém financování hospodářství, 26. března zveřejníme akční plán týkající se několika oblastí, v nichž se domníváme, že je potřeba zkvalitnit evropsk, kroky na evropské úrovni a jední, jednou z těchto oblastí je infrastruktura, malé a střední podniky. Parlament sám přijal zprávu z vlastního podnětu na stejné téma. Rada rovněž ustavila pracovní skupinu. Čili paralelně také probíhá i diskuze na mezinárodní úrovni. G, v G20 se setkává s, právě teď se schází v Austrálii e, skupina, která se zabývá tím, jak přilákat investice z kapitálových trhů do dlouhodobé infrastruktury. Je to jedno z klíčových témat, nejenom na mezinárodní a evropské úrovni, ale i na úrovni celosvětové. Jaké je naše východisko? Jak, jak víte, tak v důsledku krize se omezil eh, přínos financování z finančního sektoru na dlouhodobé infrastruktury, proto potřebujeme nějakým způsobem přilákat další investice Kromě toho tu máme výrazná rozpočtová omezení na státní úrovni. Proto, jak říkám, potřebujeme alternativní zdroje na financování infrastruktury a projektové dluhopisy jsou jednou z možností. Pokud se podíváte na tento graf, přičemž v příštích několika dnech budeme mít údaje také na rok 2013, vidíte, že celková míra projektového, eh, tedy investování infrastrukturních projektů v Evropě klesá. V roce 2013 pravděpodobně budeme svědky určitého oživení a zvyšování v některých oblastech, ale stále to nepokrývá potřebu, která byla identifikována například pokud jde o eh, transevropské sítě ať už v oblasti eh, silniční dopravy nebo energetiky. A když se podíváme na eh, transakce vlastně projektových dluhopisů, tak po období, v němž eh, se financovaly některé obchody prostřednictvím dluhopisů, tak to v podstatě zmizelo od roku 2007 do roku 2012 vzhledem k tomu, že zmizela určitá skupina pojišťovatelů, kteří jsou schopni záruk, zárukami eh, pojišťovat infrastrukturní projekty. My jsme se to snažili částečně zaplnit právě projektovými dluhopisy z EIB. Asi jste obeznámeni s tím konceptem, kde EIB v podstatě eh, zajišťuje, dochází k takovému eh, sdílení mezi evropským rozpočtem a EIB. Vznikne určité portfolio operací a evropský rozpočet eh, nese vlastně to prvotní riziko a EIB pak druhotné nebo reziduální riziko. A to pomáhá financovat dopravní projekty. EIB vysvětlí, v jakých případech se to používá. Blíží se eh, některé nové projekty, nové obchody. Umožňuje to projekty i v případech, do níž by investiční eh, investice, eh, tedy instituce jinak neinvestovaly a má to samozřejmě bezprostřední přínos i e, pro orgány, které zadávají zakázky. Tady máme půlroční e, výkaznictví vůči, vůči parlamentu a radě. Budeme mít e, v prosinci zprávu o, o pokroku a další hodnocení v roce 2015 a v roce 2016 by iniciativa projektových dluhopisů mohla být rozjeta už naplno. Zatím jsme měli dvě transakce v oblasti energetiky a pár nových v oblasti dopravy v brzké době. Projektové dluhopisy byly přivítány i z hlediska trhu jakožto pozitivní iniciativu komise a EIB. A v podstatě to pomáhá znovu oživit ten trh projektových dluhopisů, který prakticky vymizel. Máme tady CEF, Connecting Europe Facility, to nemusím zmiňovat, ale je to také jsou právě součástí Connecting Europe Facility. Až 10% rozpočtu CEF může být věnováno právě na finanční nástroje, mezi nimiž jsou i projektové dluhopisy. V roce 2012-13 byl rozpočet 230 milionů, které se pak dělily mezi dopravou, energetikou a, a širokopásmovým připojením a to tež bude asi i v roce 2014 až 15. Naplno by se to rozjelo, pokud se padne příslušné rozhodnutí v roce 2015 v rámci eh, hodnocení. A pak jsou tu eh, další tedy finanční nástroje v rámci Connecting Europe Facility a projektové dluhopisy by měly pokračovat i nadále, ale připravujeme i další, eh, další záruky a, ehm, a podřízený dluh také. A v budoucnosti případně zvážíme i další nástroje EIB za, stejnými, za stejným účelem. Nyní bych eh, právě se eh, předal slovo EIB, aby pokračovala prezentaci. Děkuji a pan Murphy má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také tomuto výboru za pozvání. Já se zaměřím na podrobnosti, ale nejprve chci v úvodu navázat na to, co bylo řečeno. Za prvé, sám tento nástroj, který naše banka nabízí, má snížit riziko těch, kdo investují do projektu. Ale musíme také říci, že zapojení Evropské investiční banky nám zajišťuje také eh, dlouhodobou zkušenost v tomto investování do infrastruktury, což je také výborné pro eh, eh, investory, je to důležité z hlediska zkušeností. Já vám to ještě vysvětlím, bohužel neslyšíme dotaz eh, nebo poznámku z pléna. Účelem této iniciativy je samozřejmě, abychom získali dlouhodobé investory a aby buď nahradili a nebo doplnili úlohu bankovního odvětví. Nejedná se jenom o dostupnost dlouhodobého financování, ale také, aby bylo na konkurenční bázi k dispozici, aby to dávalo přidanou hodnotu veřejným úřadům. Proto si myslím, že prozatímní zkušenosti jsou eh, kladné a zmíním Zmíním se o konkrétních případech. První eh, emise byla ve Španělsku. Jednalo se to o Castor, což je projekt v energetice. Je to 1,4 miliardová emise. EIB fungovala také jako základní investor, 300 milionů investice a emise dluhopisů byla veřejně obchodována a získali jsme tak celkem z celé Evropy 29 investorů. Ta emise e, znamenala dlouhodobé financování na 20 let a rovněž e, za finančních podmínek, které byly velmi přitažlivé. Bylo to ekvivalentní státním dluhopisu plus 100 bázických bodů, což bylo poměrně eh, atraktivní v kontextu Španělska, velikosti eh, projektu a potřeby dlouhodobého financování. Poté jsme uskutečnili další emisi dluhopisů, tentokrát ve Spojeném království, bylo to na konci listopadu. To také proběhlo dobře z hlediska zájmu investorů. To bylo třikrát víc, než kolik se upisovalo. A bylo to e, cena základních státních průvopisů plus 120 bázických bodů, což bylo značné snížení v porovnání srovnání s tím, jaké jsou byly ceny při dřívějších podobných eh, offshore projektech v oblasti offshore ve Spojeném království. A bylo to zajímavé nejenom z hlediska ehm, tedy ehm, výnosnosti těchto dluhopisů, ale také dalších podmínek, které přitahly investory do tohoto dlouhodobého projektu. Jak už tady bylo řečeno, rovněž pracujeme na uskutečnění uzavření určitých transakcí. Momentálně se jedná o uzavření transakce v dopravním odvětví. Je to ehm, projekt v Belgii, dálnice a 11. Má se konat o víkendu také akce Formuliny. Jedná se o um, projekt, který úplně začal. Ty předchozí, tam se jednalo o dlouhodobé financování, ale ty projekty už předtím se stavěly, kdežto toto je projekt, kde teprve teď zahájí stavební práce. A ta Eh, akce, která se koná teď o víkendu, to bude takzvané první kopnutí do země. A investoři tady pro, ukázali eh, ochotu i takovéto nové projekty financovat a brát na sebe určité riziko. A také je eh, tady taková záležitost, že ty dluhopisy se budou emitovat podle požadavku projektu, podle požadavku na stavbu projektu, což optimalizuje stavbu a optimalizuje také podmínky pro veřejné orgány. Je to také takový projekt, kde eh, je možné, aby veřejné orgány to srovnávaly i s možností jiných řešení na finančním trhu. Takže pak se mohou rozhodnout eventuálně pro dluhopisy právě pro výhody z hlediska mm, finančních a dalších podmínek s nimi spojených. Teď eh, jdeme dál a v rámci pilotní fáze jsme vytipovali řadu projektů, které mají velký potenciál. A Momentálně se chystá něco z více 1,220 milionů. Samozřejmě, že se mohou dodat ještě eventuální další nové projekty. Ta, je tady také určitý horizont pilotní fauze, mělo by to být schváleno eh, do, roku, do konce roku 2014. Evropská investiční banka velice cení, si cení rozhodnutí v rámci CEF, aby se zajistilo financování na, rok, na roky 2014 a 15, aby se tam e, e, zabránilo nějaká mezeře ehm, pokud tyto projekty by se skutečně uskutečnily, znamenalo by to daleko větší objem, když se podíval, znamenalo by to značné posílení úvěru i dluhopisy a znamenalo by to, že investiční náklady by tímto způsobem zůstaly podporu a hodně by to eh, jaksi vynásobilo to, čemu říkáme posílení eh, úvěru. A když se tedy podíváme eh, na poučení eh, z toho vyvozená, pak eh, dosavadní zkušenosti eh, o té doby, kdy komise přišla s iniciativou ehm, těch projektových dokopisů, kdy byla v roce 2012 podepsána, teď když se podíváme, co bylo v roce 2013 a co vidíme v roce 2014, je tady eh, velký zájem ze strany investitorů investovat do dlouhodobé infrastruktury. Je velký zájem o dluhopisy, které jsme prozatím podporovali. To se rovněž rovněž projevilo eh, díky tomu, že jsou tady velice výhodné finanční podmínky pro podporovatele a veřejné orgány, které přicházejí s těmito projekty. Pak byly podobné zkušenosti i jinde. Některé projekty eh, nejsou uznatelné z tohoto hlediska, ale spíše se financovaly soukromými investicemi, institucionálními investory. Ale tento konkrétní projekt znamená, že ty dvě veřejné emise, to byla to na ten projekt Castro a uh, pak ta offshore přenosy energetické ve Spojeném království. To skutečně se uskutečnilo za podpory eh, iniciativy projektových dluhopisů. Ukázalo se v roce 2014 už teď, že tady je dobrý potenciál, že už vidíme ten první projekt, který začíná úplně nově. To, je, už jsem říkala, to je ta dálnice v Belgie. A pak jsou tady další potenciální projekty v Itálii, Irsku, Německu, Spojené království, Francii Francii a potenciálně to znamená, že se zvýší počet zúčastněných zemí i projektů. Myslíme si, že můžeme dosáhnout pěti až sedmi projektů, což byl cíl, pilotní fáze. A obecně, jak už jsem říkal, obecně si všichni uvědomují, že ta iniciativa funguje jako katalyzátor, že soustředuje zájem institucí na podpoře infrastruktury. Myslíme si, že i komise a Evropská investiční banka v tomto směru sehrály důležitou úlohu když se zadíváme, co nás čeká, jak se to bude vyvíjet s těmi projekty, které teprve čekají eh, na realizaci nebo na financování. Hlavně se jedná o to, z kolika projekty přijdou veřejné úřady. To se vás zase vrací k tomu, co je k dispozici z rozpočtu a pro veřejné financování. Na úrovni individuálních projektů to samozřejmě závisí na tom, aby ty projekty také byly ukončeny a aby tady byla rozhodnutí a finan- struktuře financování financování a myslíme si, že řešení prostřednictvím obligací v roce 2013 ukázalo, že může fungovat a zejména eh, ten projekt eh, pro tu dálnici to dále vlastně zvyšuje možnosti sponzorů a veřejných orgánů, protože, jak se ukazuje, investoři opravdu reagují na potřeby financování infrastrukturních projektů. Bude třeba samozřejmě podporovat úvěry tam, eh, kde to může znamenat přidanou hodnotu prostřednictvím těchto dluhopisů, zejména tam, kde toto posílení úvěru může znamenat hodně ve smyslu zvýšení zájmu investorů, když se jim to takto podpoří ještě těmi dluhopisy. Samozřejmě, že záleží hodně také na rozhodnutí ratingových agentur. E, zase je to e, proces dalšího učení, dalšího eh, sledování toho, jak se na to budou dívat ratingové agentury, na tyto eh, dluhopisové projekty pro dluhopisy. Nejprve eh, tady bylo 33 B minus, ale teď už se dostali na jedno Ačkové rejto, eh, hodnocení, což už je vlastně A minus. A to je velice v souladu s eh, cílem iniciativy, že tedy už hodnocení ratingových agentur se zvyšuje. Eh, nakonec, jak půjdeme dále a jak chceme navazovat na zkušenosti a co nás čeká řešit v budoucnosti. Pokud je o Greenfield, tedy a ty nové projekty, na to se tady zejména zaměřujeme a je tady už první transakce a vidíme další potenciál v roce 2014 a dále. Myslíme si, že to je docela pozitivní vývoj, že je tady pozitivní důkaz, že e, skutečně investoři mají kapacity a jsou ochotně e, řešit potřeby projektu. Myslíme si, že také tato iniciativa může zajistit určitou standardizaci. To znamená, že investoři budou mít nadále zájem o podporu těchto infrastrukturních projektů, ale potřebuje, aby to mělo nějaké společné charakteristiky. To znamená, že projekty by neměly být významně odlišné, měly by být v něčem obdobné. To pomůže tomu, aby tam investoři do toho šli. Z hlediska diversifikace podle zemí a odvětví, samozřejmě už jsme dělali jak eh, v jižní eh, Evropě projekty, to bylo to Španělsko, pak následovala Belgie, Spojené království. A Teď se díváme už na širší směsici zemí, Irsko, Itálie, Německo, Francie a tak dále. To už je teď v roce 2014. My se maximálně snažíme zvyšovat dosah tohoto nástroje. Ale jak už se říkalo na začátku při původních diskusí, velice to bude záviset na tom, jaké projekty přijdou na trh, protože toto je tržní nástroj. My jsme velice otevření, ale plně samozřejmě závisíme na tom, které už projekty dozrají a přijdou na trh. Ještě pohled do budoucna. Je tady určitý aspekt a souvisí to i s nástrojem propojení Evropy. Evropská investiční banka ve spolupráci s komisí může také zajišťovat konzultace, poradenství i na tom také pracujeme v rámci CEF a nadále je tady důležitá potřeba, aby příslušné orgány, které zadávají takovéto zakázky, aby hledali i nové možnosti co do inst- účasti institucionálních investorů a také ta zadávací řízení by se měla jim přizpůsobovat. Děkuji. Velice děkuji, pane Marfe, a v tomto okamžiku se hla, C uvedení eh, uvedení eh, poslanci. Ještě někdo se snad hlásí o slovo? Takže začneme od pana Groše. Mm, děkuji za informace. Mám otázky k fungování EIB má nabídnout určité poradenství pro tento sektor a chci tedy vědět, jestli již máte praktické příklady spolupráce v těchto projektových dluhopisech. Další přímá otázka ohledně využití těchto dluhopisů. Kolik stojí vedoucího projektu využití těchto dluhopisů jistě to není charita a e, bude to mít určité náklady. Jak to vypadá s těmito náklady? Dále EIB nabízí tyto dluhopisy vždy v balíčku se jinými e, úvěry a nebo se nabízejí jako e, čistá subvence? To jsou moje otázky. Děkuji. Very much. Mrs. Meissner. Paní Meissner. Mě by především zajímalo to, že eh, proběhla určitá pilotní fáze. Eh, vždy jsme se ptali na tu pilotní fázi pro projektové dluhopisy a eh, hovořili jsme o prostředcích v roce 2012 a 2013 pro tu projektovou, tu pilotní fázi. Byla zde obrovská očekávání a my jsme očekávali, že se ty prostředky rozmnoží. Konkrétně se chci zeptat, zda to je ta pilotní fáze nyní, anebo už ta skutečná. A co si myslíte, že IB nabídne vyšší eh, úroveň prostředků. Oli Ren hovořil o 20 násobku, což zní fantasticky, ale jak to odhadujete vy eh, realisticky? Eh, jakou úroveň jste již dosáhli u těch projektů, které jste provedli? Jak to vypadá s východní Evropou? To je další otázka. Zde je potřeba podporovat infrastrukturu. Otázka kofinancování nepadla. Proč proč to všechno eh, se nyní eh, koncentruje na západní eh, země? Pan Kramer? Já se domnívám, že projektové dluhopisy jsou zřizovány pro to, abychom získali peníze, které vlastně nemáme. A vy jste osmkrát nebo desetkrát dokonce řekl, že to je v zájmu investorů. Potom jste také řekli, že investor eh, nebude akceptovat eh, všechny projekty, ale jenom některé. Samozřejmě, že existují projekty, které jsou pozitivní, je tam dobrý benefit a některé jsou negativní. Ve Švýcarsku se diskutovalo eh, v minulosti o soukromém financování některých projektů ve smyslu PPP a bylo řečeno, ano, jsou projekty, které jsou dobré, je možné dosáhnout eh, těch profitů, ale ty nechceme předat eh, průmyslu. A potom jsou zde soukromé projekty, které jsou špatné a ty soukromníci nechtějí. Eh, to si máme vzít my. Takže má teze je, ty velké peníze, které máme pro oblast dopravy, chceme vydat dobře. A naše zkušenosti v Německu ukazují, že také reforma železnice Eh, která byla rozhodnuta před 20 lety, eh, vedla k tomu, že 80 miliard se investovalo do dálkové eh, dopravy, ale výsledek je takový, že dnes tam dopravujeme méně cestujících než před 20 lety. To znamená, že když 20 miliard z projektových dluhopisů k tomu přišlo, tak by byl výsledek lepší. A jak to bude vypadat se soukromým financováním? financováním a projektovým financováním. E, před 30 lety se hovořilo o tom, že velkým řešením je PPP, ale nikdo potom nakonec neřekl, to se vyplatilo a to se nevyplatilo. E, proto také e, chci říci, že na začátku to vypadá hezky, ale na ty koncové zkušenosti se již nikdo nedívá. Myslím, že v roce 2000 bylo eh, naprojektováno ukončení eh, výstavby atomové elektrárny ve Finsku. A všechno to bylo již jasné, ale do dneška tato elektrárna neexistuje. Eh, také v Hamburku jsme měli veliké projekty, které nebyly uskutečněny. My jsme tedy velmi opatrní a paní Meissner se ptala na pilotní projekty. Mě by zajímalo, jak probíhaly pilotní projekty, jaké máme výsledky na konci konci a teprve potom se můžeme bavit o tom, že se to bude aplikovat na další projekty. No, naděje umírá poslední, ale přesto jsem skeptický. Mr. Rike. Pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Mám tři otázky. První otázka měla být pilotní fáze po dobu dvou let se. 250 miliony euro ročně. Pokud se správně dívám na ta pravidla, která byla stanovena, tak dnes jsme ještě neřekli, jak to bude vypadat na konci pilotní fáze. Měla by tam být také část vyhodnocení eh, a nevíme, jak tato fáze bude eh, dlouhá. Každopádně na konci bychom měli vědět, zda eh, těm eh, projektovým dluhopisům budeme eh, dávat další prostředky. 250 milionů na rok po dobu dvou let, potom tedy vyhodnocení a nakonec musíme udělat veškerou práci. Takže ještě předtím, než Eh, to vyhodnotíme, co se tam stane, bude tam možné eh, něco ještě učinit. Druhá otázka se týká toho, co jsem slyšel, tedy o e, aktuálním stavu a projektu a neviděl jsem e, žádné jiné projekty než na, v silniční dopravě. Jsou zde některé návrhy také pro železniční dopravu anebo pro e, vnitrozemské přístavy? Třetí poznámka. Skutečnost, že jsi jste provedli eh, jednotlivé kroky a podívali jste se na jednotlivá rizika, která měla být rozdělena na všechny subjekty. Vidíme zde tedy eh, eh, návrh na rozdělení na projektové dluhopisy a jiné. Paní Lichtenberger. Děkuji srdečně za vaši zprávu. Dovolte, abych nejdříve konstatovala, že to je stavební politika a nikoliv dopravní politika. Bohužel jsme často hovořili o oddělení nákladů v dopravě. Chtěli jsme také oddělit růst CO2 a e, nákladu, ale zatím vidíme oddělení stavební politiky a dopravní politiky. To znamená, že se staví bez toho, abychom se podívali dopad pro dopravní možnosti. To je jedna poznámka. Nyní se to ještě zostřuje a to v této oblasti specificky. A to proto, že soukromí investoři samozřejmě se orientují na malé přehledné projekty, ve kterých riziko, které nese veřejnost a soukromníci eh, si odeberou zisk. Znamená to však, že tato tendence vytvářet eh, určité eh, nespojené části eh, se jenom posiluje v Evropě. Ráda bych tedy věděla, nakolik jste se dívali na celkové dopravní vývojové tendence. My o tom diskutujeme, máme jednotlivé cíle Bílé knihy a Zohlednili jste eh, toto ve svém rozhodování a nebo se pouze díváte na to, kdo co chce eh, postavit. Čili to, co rozhodujeme tady v Evropském parlamentu, bylo také zohledněno ve smyslu vašich investic, vašeho posouzení investic. Má to vůbec nějaký vliv na eh, vaše rozhodování? A druhá věc, o které bych se chtěla zmínit, eh, v oblasti stavebnictví je to jasné, ale my vidíme, že tam je silná citlivost na korupční chování. To je všeobecné chování, které bylo prokázáno také vědeckými studiemi. Víme, že takovéto záležitosti kdy investoři nenesou riziko, jsou velmi oblíbené také z hlediska korupce a díváte se pečlivě na to, zda tam nedochází ke korupci a dokážete tomu zabránit. Víme, že překročování nákladů není ničím výjimečným, eh, to je spíš pravidlem. Podle eh, výzkumu v Evropě eh, jsme zjistili, že na převyšování nákladů v eh, dopravní infrastruktuře je 60 až 200 takže nejdříve máme malé projekty, které se však matematicky nafouknou. Víme, že to je velmi známý fenomén a jak to děláte s dopravními prognózami. Tu prognózu vám předloží provozovatel, pla, projektant nebo kdo? E, máte nezávislé odborníky, kteří kontrolují, zda ty dopravní prognózy e, jsou v pořádku. A my máme mnohé e, výbušné příklady, kde se něco takového skutečně stalo a kde se to velmi nafouklo. Poslední otázka ohledně konkrétních projektů. V severní Itálii jsem slyšela o tom, že okruh kolem Milána, dálniční okruh, má být financován proto, aby se vlastně eh, železniční nákladní doprava přenesla na silnici, že to povede k mnohým těmto dopadům. V severní Itálii jsme eh, toto slyšeli při naší návštěvě a samozřejmě, že pro mě je to také zajímavé v souvislosti s vašimi Eh, projektovými dluhopisy a jejich využitím. Já se domnívám, že to je velmi riskantní nástroj pro eh, dopravní infrastrukturu, především když tedy vidím to, že samozřejmě ty přehledné silniční projekty jsou více financovány a ty udržitelné dopravní druhy jsou eh, financovány méně. Vidíte zde nějakou možnost změnit tento postup? Děkuji. Pane Kasony, vy jste řekl, že takzvané moral insurance companies, že tedy nejsou na, eh, na trhu, čili morální pojištění, to jsem nic takového jsem nikdy neslyšel. A ah, já jsem se přeslechl, to nebylo moral, to bylo monoline. Protože to, to mi přišlo opravdu zvláštní. Ale co bych chtěl říct? To, co zmínili někteří i Dominik Rike, Například A11, ta v dálnice vím, že privátní investoři to vnímali jako určitou příležitost z hlediska toho, že můžeme potom um, účtovat mítné a tak dále, je možné ty, ty náklady nějak vrátit. Energetika, ano, chápu. Ale je možné, nebo pokud je to nějaká regionální, například železnice, tak pak nevím, jestli skutečně bude nějaký eh, přehnaný zájem nebo nějaký tunel, řekněme, někde v Alpách, když se podívám také na eh, svoji vlastní zemi, kdy prostě vláda na každou eh, na, každ, na všechno řeč, řeší tím, že dělá nějaký tunel a lidé pak nechápou, proč je to tak drahé. Čili když začnete rozvíjet tyto projekty, myslíte, že bude takový zájem? Že já jsem myslel, že projektové dluhopisy tu mají být od toho, když eh, nejsou investice ze soukromého trhu. A samozřejmě nechci teď eh, se pouštět do eh, privátního financování ale ta základní otázka je zajímavá. Kde jsou ty pilotní projekty týkající se těch, řekněme, marginálních, když jste začal mluvit o, o ratingových agenturách, no tak to nevím, kdo je zvolil, komu jsou zodpovědné. Takže musíme věc, vědět něco o těchto marginálních projektech, které se týkají železnic, přístavní infrastruktury, tam, kde soukromí investoři nevidí před očima, jim nebliká tedy eh, ten, ta značka eura, tedy respektive ta vidina vidělku. Tak, chcete reagovat? Děkuji. Děkuji za otázku. Já zodpovím některé z těch otázek a pan Murphy se zase vysloví k jiným, můžeme se případně k tomu i vrátit. Jaká je situace teď? Je to pilotní fáze z rozpočtového hlediska, tedy ta 2012-2013, 230 alokovaných milionů. Schvalování projektů může probíhat až do roku 2014 a implementace do roku 2015-16. Stále v rámci Connecting Europe Facility legislátor rozhodl, že bude pokračovat tato iniciativa s potenciálním rozpočtovou alokací na období 2014 až 2015, aby nedošlo k narušení. Když se dostaneme, dostaneme k eh, pákovému efektu a když se pak proběhne to hodnocení v roce 2015, tak, jak říkám, umožní to pokračovat projektu i v průběhu hodnocení. A eh, když jsem říkal 15 až 20, ten výpočet um, toho efektu pákového, tak to je vlastně evropský rozpočet versus celkové investice. Takže v rámci tohoto sdílení rizik mezi roz, evropským rozpočtem a EIB, tak jak říkám, první ztráta, což je až do 30% jde z rozpočtu. Financování EIB je třikrát vyšší, nebo tři a půlkrát vyšší, než ten rozpočet Unie, který je na to vyčleněn. A vzhledem k tomu, že EIB může ovšem Eh, pokryt pouze 20%, tak je tady pětinásobná páka také mezi EIB a eh, tím finálním dluhopisem, tím upsáním kapitálu. Tím pádem celkem je to 15 až 20 krát. Doufám, že tím jsem vysvětlil tu situaci. Jinak z našeho hlediska když eh, zmínil jste marginální projekty, ale jak jsme ukázali, tak ten dluhopisový trh zmizel. Do určité doby to fungovalo jako financo, prostředek financování, pak to zmizlo na několik let. A my spolu se IBS snažíme znovu navrhnout tento, oživit tento trh a usnadnit instant financování ze strany institučních investorů, znovu oživit trh. To byla ta myšlenka. Pilotní eh, projekt je o tom, abychom dokázali, že ten koncept funguje, že trh na to nějak reaguje, že to je nějaký pozitivní efekt. A pak další fáze o to, že to je otevřené novým trhům a novým zemím. Ale možná také novým sektorům. Máme také určité myšlenky, komisi určité nápady postoupit dál a zamyslet se nad tím, jak bychom toto řešení, jakmile se osvědčí, mohli použít třeba na udržitelnou dopravu a další eh, oblasti, které zatím jsou na okrajích. Ale to, co je zásadní, ať uděláme cokoliv, tak klíčové je mít dobré pro, projekty. Alespoň pro mě. A, takže myslím, že jsme tady, skutečně se na to díváme stejným způsobem, čili dobré projekty pro veřejnost ale pro, projektové dluhopisy je mohou pomoci strukturovat tak, aby byly trošku lépe financování, aby byly pro veřejnost levnější. Zatím není velký problém s likviditou v trhu, spíš je nedostatek dobrých projektů. Te, a to musíme napravit i v rámci příští Connecting Europe Facility, to znamená, aby existoval uh, Eh, existovaly kvalitní projekty, které se budou dostávat na trh a pak už můžeme používat různé nástroje a produkty, abychom na ně sehnali finance. A není možné mít nejdřív finance, protože ty sami nevytvoří projekty. Pochopitelně, že veřejnost musí důvěřovat těm projektům, které se financují a pak prostřednictvím dluhopisu můžeme zlepšit úvěrové podmínky a zlepšit tedy možnosti investorů. A pokud jde o důležitou otázku projektových bondů a jak souvisí s předchozím eh, iniciativou Connecting Europe Facility, ty projekty, které můžeme financovat, jsou zatím pouze v těchto oblastech. A pak uvidíme, jestli se to dá rozšířit i na další, další odvětví. Co je však důležité? Kapacita EIB vyhodnotit projekty. Například environmentální vyhodnocení Eh, due diligence, to znamená z hlediska eh, i korupce, aby to bylo řádné všechno. Tak tady existuje určitá kapacita hodnocení toho projektu, aby to byla určitá záruka toho, že ty naše prostředky jdou na něco, co není úplně cestné. Já nevím, jestli mám zabíhat ještě dál do dalších podrobností. Tady bych spíš požádal EIB, aby se zaměřil na ty podmínky financování, na všechny ty otázky eh, týkající se toho, kdo eh, provádí tedy eh, různé ty revize a předpoklady ohledně budoucích projektů. Děkuji. Já. Eh, pardon, um, se pokusím postupně ty otázky probrat. Pokud je o konzultační služby, o poradenské služby a jak ty mohou podpořit projekty eh, s těmito eh, dluhopisy. Už tady existuje například iniciativa Evropské centrum, které eh, řídí Evropská investiční banka a jde o to, aby se sdílely zkušenosti z osvědčených praxí mezi vnitrostátními úřady. Například jsem zmiňoval politiku zadávání eh, veřejných zakázek maximálně flexibilně. Vidíme, že je důležité i tady si vyměňovat zkušenosti s národními úřady. Pak také na národní úrovni, na projekt projektové úrovni, pardon, jak projekt, podpořit dobré projekty, aby se uskutečnily. A to nejsou nutně projekty z dluhopisy, prostě aby dobré projekty se uskutečnily. Evropská investiční banka samozřejmě nefinancuje pouze tyto projekty. V zásadě my spolu s národními úřady, orgány financujeme dobré projekty. Proto toto je důležité, tato, eh, toto poradenství pri financování. A pokud je o projekty, které jsou spolufinancovány za evropské peníze, pak je to důležitá diskuse s Evropskou komisí, jak zajistit, aby se tyto projekty skutečně Eh, realizovali, zejména v těch zemích, kde je třeba posílit institucionální kapacity. Pokud jde o náklady iniciativy projektových dluhopisů, kolik si účtuje za to Evropská investiční banka, jaké jsou poplatky, to záleží na kapitálových nákladech, na takzvaném riziku, což je v posledu výpočet množství rizika a kapitálu, které je třeba alokovat. Jedná se vlastně o získání zpětné nákladu, nikoliv o to aby nám šlo o vysoký výnos, o co jde soukromým investorům, kteří do toho vkládají soukromý kapitál. A samozřejmě, že teď v souvislosti i s revizí, která se bude konat v roce 2015, budeme hlavně vycházet z výkonnosti v roce 2013 a 2014. Budeme tedy vycházet z toho, co se udělalo v těchto letech. Je tady tedy dobrý soubor projektů pro srovnávání a možnost podívat se na ně podrobně a zjistit, co přineslo prospěch a jaký je efekt katalyzátoru tohoto nástroje. Pokud jde o e, financování obligacemi, dluhopisy, dluhem, řekl bych, že e, pokud jde o e, ty pilotní Eh, projekty 200 milionů do dopravy, 200 do telekomunikací, do širokopásmové připojení a 10 do energetiky. Ty první dva projekty Eh, v iniciativě projektových dluhopisů, to je eh, ten Castro a ten britský, tak eh, tam to dělá celkem 1,8 euro. To a, a Evropská investiční banka dala poměrně menší částku, čili toho dluhu tam bylo více. Znamená to, že jsou tady samozřejmě omezené rozpočtové prostředky v této pilotní fázi Ukázalo se to v tomto energetickém projektu. Myslím, že je tady zájem investorů o dobré projekty. Tím se dostáváme zpět k přístupu Evropské investiční banky. Chceme financovat pouze kvalitní projekty. A když nabízíme posílení úvěru, podporu úvěru, to znamená, že jak si bereme nad sebe nadstandardní riziko, pak předpokládáme, že se jedná o dobré projekty. To neznamená, že se vždycky realizují v té nejbohatší části Evropy ale že jsou dobře strukturalizovány, že mají dobré sponzory a že rizika byla správně zjištěna a že se budou řídit během celé životnosti projektu. Pokud je o operace Evropské investiční banky, my fungujeme v celé Evropské unii, ve všech regionech Evropské unie, čili vlastně toto je společná charakteristika, totiž, aby to byly dobře strukturované a dobře řízené projekty. Dále, jednali se o e, určité vyvážení typu projektů, které podporujeme. E, pokud jde e, o ten LGTT projekt, my jsme například projektali také projektali londýnský projekt v přístavu, pak ten rychlý železniční spoj v Turin. Turín a jedná se o projekty, které opravdu už jsou um, a které může už schválit v 2013-14 Evropská investiční banka. Souhlas samozřejmě závisíme za, na tom, které projekty už dospějí do této fáze. Pokud jde o železniční odvětví a využívání soukromých finančních prostředků, momentálně se neodehrává příliš mnoho projektů. Evidentně jsou tady důležité projekty do budoucna budoucnost, ale, když se, ale k tomto konkrétním časovém okamžiku jich moc není. Evropská investiční banka si velice přeje podporovat eh, soukromé financování dluhopisů i v oblasti železnic, v oblasti eh, vodních toků, vnitrostátních vodních, vnitrozemských vodních toků a samozřejmě diskutujeme s příslušnými orgány o potenciálních projektech. Teď ohledně hodnocení v roce 2015 což provede Evropská komise. To je samozřejmě velmi důležitý krok. Ohledně toho, jak to bude řídit Evropská investiční banka co do finančních prostředků alokovaných v roce 2013 2014 a jaké eventuální další finance budou k dispozici 2015. Tady je dohoda, která umožní další financování v roce 2013-15, eh, eh, eh, čili je tady určitá synchronizace, protože to může být ještě 200 milionů, ale pokud by šlo něco nad 230 milionů, pak to bude záviset na té revizi, která se provede v roce 2015. Bude to záviset na zprávě, která bude předložena parlamentu a radě. LGDT. A pokud tedy Tyto nástroje pořád tady existují, projekty lze ještě schvalovat až do konce roku 2014. Tento nástroj se zejména zaměřuje na e, zmírňování rizika dopravního provozu. Například už jsem hovořil o tom přístavním projektu, pak e, Eh, s projekty na komunikací, kde je riziko projektu pro, eh, dopravního provozu, ale většinou se jedná spíše o projekty, eh, které vychází z dostupných financování. LGDT lze používat v určitých jurisdikcích, ale nikoliv v mnoha. Ale pokud je o CEF, Tady hledáme možnost, jak nástroj LGDT zlepšovat, ten projekt, eh, projekt tedy ten nástroj projektových dluhopisů, to co něco jiného. LGDT spolupracuje s bankovním trhem a hledáme eh, způsoby, jak realizovat projekty, třeba přístav, který může financovat korporátní subjekt, ale kde to může financovat zejména banka. A jak prostřednictvím LGDT můžeme eh, my to spolufinancovat tam, kde zatím ty projektové obligace použít nelze. Pokud jde o výběr projektů ekologická a další kritéria, myslím, že už tady to bylo zmíněno, kritéria pro iniciativu ehm, těch to projektu TNT, projekty, projekty v širokopásmovém připojení, tolik o definici projektu. Pokud je o hodnocení projektu, to závisí na úplné analýze a posouzení Evropské investiční banky na základě celé životnosti projektu. Sohodnotíme také věci, jako je korupce, protože to je třeba samozřejmě předcházet a pak eh, také převy, převýšení, nadměrné převýšení nákladů. A obvykle se v EPP projektu se objevuje možnost, aby tady byla velice dobře definovaná dohoda, smlouva, aby se vyloučilo riziko nadměrného překročení nástrojů. Ale pokud závisíme pouze na PPP jako takovém, pro eh, zpětnou návratnost finančních prostředků, pak tady musí být přísná doporučení a přísné kontroly, aby projekt neutrpěl nadměrným přešvihnutím nákladů, aby to bylo opravdu spolehlivé pokud jde o eh, prognózy, pak to závisí také na analýze PPP, zejména tam, kde je riziko provozu. A Evropská investiční banka se tím rovněž pečlivě zabývá. Máme tady techniky, ekonomy, vždycky děláme analýzu citlivosti i na základě zkušenosti od jinut. To je zcela důležitá součást. Vracím se ještě k PPP versus ne PPP Eh, to je daleko širší diskuse. Pokud se jedná o iniciativu projektových dluhopisů, pak tedy to jsou projekty, kde se používá soukromé financování. Já už jsem říkal, že Evropská finanční banka, investiční banka financuje většinou eh, projekty bez eh, soukromého, spíše s veřejným financováním. Jde samozřejmě o to, jak také na to hledí národní úřady, jak vypracovat takové projekty. Musíme myslet na fiskální omezení, omezení možnosti získávání úvěru a podobně. A tady samozřejmě soukromé financování bude významnou součástí, byť ne možná hlavní součástí finančního řešení pro fin- investory v budoucnosti. A účelem iniciativy projektových dluhopisů je právě aby se zajistilo maximálně konkurenční a atraktivní základ pro financování, která by zajistila jistotu a hodnotu pro místní úřady a pro vnitrostátní orgány a sponzory. Jaká kritéria uplatňuje Evropská investiční banka? Zajímá nás samozřejmě pozitivní výnosnost projektu. E, to je samozřejmě kritérium projektu a do, jiné míry, do jisté míry je to i benchmark, když rozhodujeme, zda takový projekt je nebo není dobrý. To je tedy důležité. Dále. Poslední věc Eh, financování projektu z soukromého trhu možná nepůjde někdy, nebo prostě to tady nebude. Samozřejmě, že účelem této iniciativy je v tom případě se vyvarovat eh, mezeře ve financování, pokud se jedná o význačné struktur, in, infrastrukturní projekty po celé Evropě. Pak se tedy jedná jak pro, o to, jak prostřednictvím institucionálních investorů Eh, eh, zajistit takové eh, pokrytí takové finanční mezery. A ty zase zajímají takové tvrdé, takové konkrétní infrastrukturní projekty. Jestli upisování, vícečetné upisování, které si, že upisování tedy převýší původní nabídku, zda je to dobré nebo není. Samozřejmě tady potřebujeme podporu úvěru, ale to musí být zase solidní projekt. Možná, že není úplně finančně silný, to záleží na zemi, na ratingu a nám jde právě o to, abychom zajistili pak solidní financování. Nejde tedy o nástroj pro slabé projekty, naopak pro podporu dobrých projektů, které by mohly být solidně financovány. A někdy to mohou být projekty, u nichž finanční aspekty jsou o něco slabší. Takže pokud <laughs> jde o ratingové agentury, tady se vracím k tomu původnímu bodu. Ratingové agentury jsou nepochybně významné pro investory, ale není to jediný prvek a my jsme přesvědčeni, že za, e, pro zahraniční investory je důležitou součástí zapojení Evropské investiční banky. Pak oni mají pocit, že mají skutečně angažovaného partnera, který tady zůstane angažován až do konce projektu, až dokud se nesplatí. A jedná se také o zapojení e, vnitrostátních subjektů a podobně. To všechno je velice důležité právě pro zahraniční investory. A... Takže rychle, prosím. Otázka týkající se milánského e, sil, silničního dálničního spojení a také severnímu Rusku je to na vašem, máte to tedy v plánu? Já jsem zmínil Itálii, italské projekty jsou skutečně, na, pro, máme v programu, záleží ovšem eh, na to, kdy. Já nejsem přesně expert na milánské dálnice, ale vím, že EIB financovala ten bredemský silniční projekt a další tangenciále Milano je to další projekt zda budou financovány právě projektovými dluhopisy, to je možná spíše námět k diskuzi. Děkuji. Myslím, že problém, který máme, spočívá v tom, že naše stanovené priority ohledně toho, jak my to vidíme, jak bychom měli postupovat ve obravních politikách. Já beru na vědomí, že to, co říkáte, že budeme pracovat na TNT, prioritních projektech a tak dále. Ale to nový koordinátor pro TNT, až budeme požadovat teda infrastrukturní investice pro naše přístavy a tak dále, tak doufám, že s tím něco uděláte, ale myslím, že privátní investory to nebude zajímat. A to je problém. Neděje se to v těch oblastech, které jsou naší prioritou. Vy zmiňujete dálnice, dálnice, dálnice. Dálnice nejsou naše priorita. Ale dobře. Co na plat? Myslím, že jsem to vyjádřili jasně. Děkuji vám za prezentace, za odpovědi. Další zasedání nás čeká v úterý 1. dubna v 9 hodin A5G3. Těším se na setkání s vámi. Připomínám, v 11 komisař Kalas nám zpraví o zasedání rady. Děkuji tlumočníkům.